przewodniczący! Witam Państwa. E, obecny. Dámy a pánové, dobré ráno přeji. E, dovolte, abych přivítal všechny přítomné na tomto zasedání Evropského parlamentu a tímto zahajuji dnešní schůzi. můžeme se hned eh, začít věnovat prvnímu bodu a sice eh, závěrům eh, zasedání Evropské rady 16. a 17. prosince 2010 v souladu se smlouvou. Půjde o zprávu, kterou přednese předseda Evropské rady, pan Van Rompuy. Pane předsedo Van Rompuy, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, předně vám všem chci popřát šťastný nový rok. Je to zcela jednoduché. Přeji vám to osobně a samozřejmě i celé Evropské unii v těchto těžkých dobách. Vzhledem k tomu, že poslední Evropská rada je již za námi, chci vám připomenout, že pokaždé jsem přednesl zprávu, respektive předložil zprávu konferenci eh, předsedů eh, parlamentu několik hodin poté. Eh, v rámci prosincového summitu jsme se první den zabývali ekonomickými otázkami a druhý den zahraniční politikou. Pokud jde o ekonomickou politiku, dosáhli jsme důležité závěry. Za prvé jsme se rozhodli o návrhu pro omezenou změnu smlouvy, což je potřeba k vytvoření stálého mechanismu na zajištění zajištění finanční stability eurozóny jako celku a v návaznosti na tuto dohodu jsme na závaznosti na dohodu z října. Já jsem konzultoval členy Evropské rady o případném znění a obsahu tohoto dokumentu je to dohoda o tom, že k článku 136 smlouvy budou doplněny dvě věty. Členské státy, jejichž měnou je euro, můžou vytvořit mechanismus stability, který bude aktivován v případě, že to bude nevyhnutné k zajištění stability eurozóny jako celku a poskytnutí jakékoliv finanční pomoci, potřebné finanční eh, pomoci v rámci mechanismu bude podmíněno, respektive bude eh, poskytnuto v důsledku, v důsledku přísné podmíněnosti. A je to důležité pro eh, odolnost Evropy vůči krizím, je to důležité z hlediska právní jistoty, ale také eh, důvěry eh, tu trhu. Naši členové Evropské rady se shodli, že je vhodné použít za tímto účelem zjednodušeného postupu a nyní to vyžaduje samozřejmě i stanovisko ze strany Evropského parlamentu, Evropské komise i centrální banky. Doufáme, že získáme vaše schválení. Sotva vás eh, musím připomínat eh, význam eh, co nejrychlejšího a nejhladšího postupu v této věci a to v období, kdy volatilita trhu je stále naší velkou starostí. Vím, že vy a vaši, vaše příslušné výbory Eh, velice bedlivě sledují tuto problematiku nejenom eh, v rámci eh, práce pracovní skupiny o ekonomickém řízení, které předsedám. A kde jsou i výbory parlamentu zapojeny. Chci poděkovat panu předsedovi Buskovi za jeho eh, přínos a, eh, a také za to, že informuje eh, o ochotě parlamentu postupovat rychle v této věci. Díky vašemu stanovisku bude Evropská rada schopna pak návrh tohoto rozhodnutí přetavit v plno, plné rozhodnutí, pravomocné rozhodnutí v březnu. A cílem je, aby tato úprava smlouvy vstoupila v platnost k 1. lednu 2013 co nejpozději, tak aby trvalý, respektive stálý mechanismus bude již v červnu 2013 eh, eh, eh, účinný. Rada se také rozhodovala o tom, jaké má tento budoucí mechanismus mít hlavní vlastnosti. Již v říjnu jsme požádali komisi o přípravnou práci. Výsledek mm, byl, bylo rozhodnutí euroskupinu, euroskupiny z 29. října, což bylo na samitu potvrzeno. Budoucnost eh, Evropského mechanismu stability eh, bude eh, vycházet ze stávajícího mechanismu, který skýtá určitý základ. Evropská unie bude nadále dodržovat přísně, přísně dodržovat standardy IMF a rozhodnutí bude, budou přijímána případ od případu. To znamená, že účast soukromého sektoru eh, nebude vždy eh, nutnou podmínkou. A Evropská rada si také vyměnila názory na stávající ekonomický vývoj a na to, jak vyřešit ekonomické výzvy dlouhodobě i krátkodobě v jednotlivých zemích. Přítomen byl rovněž předseda eh, centrální banky Tato diskuse potvrdila eh, smysl pro rozhodnost a jednotnost mezi členskými státy a institucemi Evropy. Ehm, každý eh, z účastníků sdílel eh, tu základní analýzu a všech 27 eh, se shodlo, byť analýza se zaměřuje zejména na 17 euro, členů eh, eurozóny, že je zapotřebí takto postupovat. Nyní máme společnou vůli učinit naše hospodářství odolnějším vůči krizi a pokračovat v růstu. Dovolte, abych zmínil hlavní, přístup, hlavní prvky tohoto společného přístupu. Eh, jsou to tři body, ty se týkají práce, která připadá národní národním státům. Fiskální zodpovědnost, stimulace růstu a za třetí dvě země, které mají podpůrné programy, musí implementovat potřebná opatření a všichni vítáme um, eh, samozřejmě úsilí těchto dvou eh, eh, zemí Řecka a Portugalska. Galska. A dále jsou zde úkoly členských států a evropských institucí spolu. Za prvé, instituce, včetně parlamentu, musí zajistit, že říjnové rozhodnutí o paktu růstu a stability a, a makroekonomického dohledu musí být hotov v létě. Rovněž chceme dále pokračovat se zátěžovými testy v bankovnictví, tak abychom zajistili plnou transparentnost v širším kontextu EU. Naše rozhodnutí je jasné. Šéfové státu a vlád e, zemí eurozóny a evropských institucí jsou připraveni učinit vše, co je zapotřebí, aby zajistili stability eurozóny jako takové. Práce bude pokračovat pracovat na vývoji těchto prvků v rámci toho celkového přístupu. Druhý den našeho setkání jsme se věnovali na naše vztahy se strategickými eh, partnery. Kety Eštonová předložila hodnotící zprávu o strategických partnerech. Já jsem kolegy informoval o pozitivních výsledcích tří posledních summitů, a sice summit s prezidentem Obamou, kde jsme otevřeli eh, nové cesty transatlantické spolupráce o růstu zaměstnanosti a bezpečnosti eh, včetně kybernetické bezpečnosti a zelených technologií. Dále summit s prezidentem Medveděvem, kde jsme dosáhli eh, bilaterální dohodu o přistoupení Ruska k VTO a e, dále s Čínou, summit s Čínou, kde jsme zaznamenali postup e, směrem k dohodě o volném obchodu. Doufáme e, v třetím semestru semestru eh, letošního roku a také eh, společný postup v boji proti terorismu. Tyto samity ukazují také, že pro naše partnery Evropská unie není pouze hospodářskou a obchodní eh, unii, ale také geopolitickým partnerem. Evropská rada se rovněž rozhodla udělit Černé hoře status kandidátské země. Je to výraz přesvědčení Evropské rady, že Tyto země západního Balkánu skutečně patří do Evropy a také jsme se věnovali problematice v pobřeží, na pobřeží Slonoviny. Eh, vyslali jsme jasný signál o potřebě respektovat výsledky demokratických voleb v této zemi. Jak víte, Evropská rada 4. února se bude zásadně zabývat eh, naším eh, programem růstu, inovací a energetikou, energetickou bezpečností, což jsou klíčové aspekty. A v březnu pak provedeme E, poprvé takzvaný evropský semestr. Nesmí to být žádný byrokratický proces, ale musí to být šance, příležitost e, dohloubky jdoucí diskuze o stavu naší ekonomiky a jejich šancích. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my si samozřejmě uvědomujeme, že musíme posílit e, ekonomickou konvergenci a spolupráci uvnitř Evropské unie a budeme se vyvíjet v takovémto globálním rámci tak, jak to jen bude možné. Doufám, že dospějeme dospějeme k nutnému konsensu i v této věci. Děkuji všem za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. A rád bych požádal pana předsedu Evropské komise, pana Barossa, Vítejte ještě jednou v Evropském parlamentu. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. V loňském roce se Evropská unie musela vyrovnat s celou řadu zátěžových eh, testů eh, a naše rada prokázala, do jaké míry jsme připraveni se eh, tomuto postavit čelem. Vytvořili jsme evropský mechanismus stability a propojili ho s nutnou, byť malou změnou smlouvy smlouvy a tím jsme výrazně podpořili eurozónu a všechny členské země, které e, jsou v ní začleněny. E, doufáme, že tato e, věc bude přijata komisí ještě před jarní radou a že dokážeme vysvětlit občanům Evropy, proč je tato drobná změna ve smlouvě nutná. Ona nám umožní, abychom výrazně postoupili kupředu a budeme pracovat na úrovni komise s ministry financí, abychom ještě vyladili všechny detaily detaily ještě před jarní radou. Bude to mezivládní mechanismus, je to možnost pro členské státy, nicméně je důležité, aby byl tento mechanismus vytvořen v plném eh, sladění s eh, radou a eh, se smlouvou, pardon, a aby to tedy odpovídalo všem dalším příslušným nástrojům o dozoru. On se totiž také začlenuji do celé široké eh, škály opatření, která jsme přijali a přijímáme, abychom se vyrovnali s krizí a zajistili růst pracovních příležitostí. Rada toto uznala. Eh, šéfové států a vlád eurozóny a šéfové evropských institucí také jasně dali najevo, že jsou připraveni učinit maximum pro to, eh, aby byla zajištěna stabilita eurozóny. Především šéfové států a vlád a institucí volají po e, odhodlané aktivitě, která by umožnila e, finanční podporu prostřednictvím e, těchto nástrojů do té doby, než bude přijat stálý nástroj. A to byly závěry Evropské rady. Evropská rada, rada také volá po zrychlené přijetí těch návrhů o hospodářském vládnutí, které byly předloženy komisí již na podzim. A Evropa se musí navrátit k udržitelnému růstu. Eh, evropský semestr, který byl zahájen v minulém týdnu, všechno toto propojuje a vytváří pro nás novou příležitost, abychom mohli lépe řídit a koordinovat naše propojené ekonomiky v Evropské unii Evropská hospodářské vládnutí se takto e, skutečně zhmotňuje, funguje. Je to vládnutí, které by mělo být e, souhrnou e, odpovědí na krizi a Evropská komise to ve svém výročním schrnutí růstu jasně stanovila. Dovolte také ještě pár poznámek, které také vyplývají ze závažných závěrů prosincového summitu. Myslím si, že se tady objevuje nová nová realita. Politika eh, hospodářského vládnutí a koordinace změnila určité parametry a není to eh, jenom proto, že by tzv. federalisté o to stáli. Chce to trh. Naši zahraniční partneři to chtějí. Je to prostě otázka jednoduchého selského rozumu a my to budeme schopni dodat a dodáváme to. Eh, těsnější fiskální pravidla, pakt růstu a stability, efektivní hospodářská koordinace, koordinace ex ante důležité. To znamená, že diskutujeme o politikách jak hospodářských a fiskálních jednoho i druhého dříve, než jsou přijaty. Nedíváme se již zpátky, díváme se dopředu. Tento přístup ex ante je v samém centru tohoto historického kroku. Vytváříme skutečnou evropskou dimenzi, kterou zavádíme do vnitrostátní eh, hospodářského eh, finančního vládnutí. To znamená, teď budeme vlastně věci předvídat, než abychom museli potom reagovat na e, vzniklou situaci. Ta rozhodnutí jsou činěna národními parlamenty, to je e, správné a v pořádku, ale my musíme reagovat na novou realitu když vidíme úroveň propojení a vzájemné závislosti, eh, tak vidíme, že je prostě nutné, aby země věděly, jaká rozhodnutí chtějí přijímat její sousedi. Toto je posilování eh, eh, postupu a ne podminovávání autority. Naše klíčová sdělení jsou jasná. Je třeba, abychom stabilitu zajistili, abychom již věci neprotahovali. Nejprve tedy musíme zajistit konsolidací financí, veřejných financí eh, eh, tuto stabilitu a pak budeme moci teprve e, důvěru v e, evropskou ekonomiku znovu nastolit. Pokud to neučiníme, tak se situace konkrétně v e, oblasti nezaměstnanosti nezlepší. Nemůžeme ovšem mít nějakými krátkými cestami, nějakými, nějakým urychlováním. Musíme si stanovit dobře priority. V některých oblastech inovace, zelené technologie, vzdělávání, to jsou dobré dobří kandidáti na prioritizaci. Pak jsou tady také strukturální reformy, kterých je zapotřebí pro zvýšení pracovních eh, příležitostí. Chceme E, růst se zaměstnaností a ne e, samotný jenom růst zaměstnanosti. E, někteří se soustředují na reformy pracovního trhu. To je dobré, protože se tím zničí překážky, které tomu stají. Musíme dostat lidi zpátky do práce a reformovat penzijní systémy, abychom E, zajistili i tuto oblast. Budu hovořit jednoznačně. Strukturální reforma neznamená, že bychom snižovali míru sociální ochrany, ale ti, e, kteří jsou mimo e, trh práce, především mladí, se musí zpátky na trh práce dostat. Je to skandál, že tomu zatím tak není. To prostě nemůže pokračovat. Tváří v tvář eh, rostoucí konkurenci ze světové, ve světovém měřítku můžeme naše eh, sociálně tržní ekonomiku posílit a zachovat pouze tehdy, když se budeme schopni adaptovat. Eh, takže Náš program Evropa 2020 je na to zaměřen. Musíme se soustředit na opatření, která mají jasné hospodářské benefity ve střednědobém i dlouhodobém i krátkodobém výhledu musíme samozřejmě také využít maximálně potenciál našeho jednotného trhu, posílit infrastrukturu, inovativní financování a do toho také patří, eh, jak se domníváme, eurobondy. Pak je tady ještě otázka ukončení eh, kola Doha a to všechno musí být eh, zapracováno do návrhu na víceletý finanční eh, projekt a dámy a pánové, naše ekonomiky se začínají pohybovat tím správným směrem. Obnova začíná, oživení začíná a jde tím správným směrem. 1,5 desetin procent, 2012 eh, už zaznamená růst ve výši 2, Pět Musíme tedy eh, doufat, že se tato situace i projeví na eh, míře zaměstnanosti je třeba si uvědomit, že opravdu tady nastává oblast eh, období růstu a deficit se sníží na 6,8 eh, ze 6,8 na 4,2 v průměru do roku 2012. Ovšem nemůžeme zůstat se založenýma rukama tváří v tvář těmto povzbudivým skutečnostem. Svět se výrazně proměnil a pokud nebudeme jednat teď tváří v tvář úplně největší krizi, krizi od dob počátku evropské integrace, eh, tak eh, to nebude dobré. Musíme být skutečně schopni eh, tu situaci, eh, eh, na tu situaci odpovídat příslušnými kroky. Kdo to udělá, když to neučiníme my? Jedině tehdy, když se vyrovnáme se svými dluhy, stabilizujeme finance, tak se posuneme z řízení eh, krize k řízení trvalého, udržitelného, inkluzivního růstu. To znamená strukturální reformy a my už je tady prosazujeme několik let. Jsou to reformy, které vlastně do jisté míry spochybňují všechny možnosti možné struktury, ale zároveň znamenají mimo jiné i zvýšenou příležitost pro inovativní pracovní místa a další mm, pozitivní parametry. My máme určitou odpovědnost vůči svým občanům, takže teď se vrhněme seriózně do práce, do koordinace ekonomických a finančních kroků a zajištěme skutečné hospodářské a ekonomické vládnutí pro všechny naše občany. Děkuji vám pane předsedo. Jménem skupiny EPP promluví její předseda pan Dol. Vážený pane předsedo rady, vážený pane předsedo parlamentu, vážení pánové a dámy, poslední zasedání rady to ukázalo. Eh, euro je velice důležité pro eh, budování Evropy. Vše je třeba učinit proto, abychom ho posílili a stabilizovali. Nejvyšší představitelé státu a vláda potvrdili, že jim záleží na osudu jednotné evropské měny a také vstup Estonska do eurozóny je signálem potvrzujícím tuto orientaci a já bych řekl, je to velice dobrý signál. Eh, je totiž možné respektovat kritéria, i když některé velké země to nerespektují. Nicméně eh, všichni víme, jak vážná je situace, kterou zažívá Evropa a konkrétně eurozóna. V roce 2011 je třeba učinit vše pro to, abychom překonali tyto problémy, abychom uklidnili trhy ehm, a to strukturálně, to znamená, abychom vytvářeli podmínky pro růst i zaměstnanost v dlouhodobé perspektivě. Tady hovoříme stejným jazykem. Na národní úrovni je třeba ozdravit veřejné finance a je třeba na tom trvat. Znamená to také, že členské státy budou eh, muset lépe aplikovat rozpočtovou, ale také fiskální a sociální politiku. Znamená to také, že musíme velice rychle eh, mít eh, fond pro pomoc eurozóně, což má smysl pouze, budou-li se tvrdě aplikovat eh, pravidla disciplíny v rozpočtové oblasti. Já si uvědomuji, že je to těžká mm, situace, ale právě proto musíme velmi přísně aplikovat všechna tato pravidla. Vytvořit podmínky pro růst a zaměstnanost. To tady zaznělo. To také znamená, že je třeba více investovat do vědy a výzkumu, že je třeba více eh, investovat do vzdělávání a zejména celoživotního vzdělávání. Je eh, třeba eh, posílit koordinovaný postup a nikoli mezivládní postup. A to proto, že je to mnohem účinnější a také to má trvalejší důsledky. Pane předsedo Evropské rady, prosím ujistěte se, že reforma smlouvy, kterou potvrdila poslední zasedání rady, pro proběhla co nejrychleji a v co nejlepších podmínkách. A pak um, rozpočtová diskuse, která právě začíná, eh, je velice důležitá a naše skupina bude eh, vyzývat, abychom v nejbližších letech eh, finance stabilizovali, ozdravěli, abychom mohli vytvořit podmínky růstu a zaměstnanosti. Vážený pane předsedo komise, prosím, nebojme se, nemějme strach, jak už jsem několikrát řekl, Ehm, vezměme si jeden, dva, tři eh, příklady o jednom, dvou či pěti procentech rozpočtu a řekněme, co je možné v těchto variantách udělat, eh, abychom vybředli z krize. Samozřejmě chceme-li vytvářet pracovní místa, nemůžeme mít méně prostředků, ale naopak více prostředků, což neznamená, že členské státy mají utratit více peněz. Pane předsedo mm, Van Rompuy, pane předsedo Barozo, eh, ničeho se neobávejte a předložte nám podrobné plány, které budeme diskutovat zde v parlamentu, vy je budete diskutovat s členskými státy a prosím, nechť máme několik variant či několik příkladů před sebou. Děkuji pan Stephen Hughes jménem eh, skupiny SD v Evropském parlamentě. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, prosincové zasedání Evropské rady alespoň přineslo určitou schodu o mechanismu řešení krize. Eh, po Vánocích kdy se projevuje nesolventnost eh, Portugalska, Španělska a Belgie. Musíme opět klást otázku, kam všechno to povede. Eh, Navrhovaný mechanismus pro stabilizaci eh, v EU je tady důležitou věcí a měl by přispět ke stabilizaci trhu, ale trh se na to dívá jako na nedostatečný prostředek. V prosinci parlament vyslal celý jasný signál o eurobondech, ale nebyla na to konstruktivně reakce reagováno, tak jak často se to děje v radě i v komisi. Eh, od roku 2008 se stále projevuje váhání, přetahování se mezi státy i mezi institucemi, aniž by se konstruktivně reagovalo. Eh, navrhuje se méně, než co je zapotřebí. A tváří v tvář této situaci eh, je tady velká výzva v oblasti měnové i finanční a my na to nemáme nástroje, které jsou zapotřebí. Eh, nejsou zde dostatečné eh, eh, reakce, procesy meziinstitucionálního dohadování jsou velice složité a často velmi neefektivní. Finanční trhy nejenom na nás tlačí kvůli velkému dluhu a kvůli velkým deficitům, ale také proto, že chtějí určité kompenzace za to, že půjčují peníze za určitého rizika. Co drží eurozónu dohromady v dnešní době? Je to sen otců zakladatelů, nebo je to ten zlý sen, že každá alternativa by byla horší a že by celý systém mohl skolabovat? Já myslím, že cíl eh, vyřešit krizi je eh, eh, velice důležitý. Přitom se zdá, že se docitáme ve slepé uličce v evropské struktuře. A z revidované smlouvy se má objevit další možnosti řešení. Eh, minulý týden jsme dostali signál od Bundesbanky a pane předsedo Barroso, já jsem opravdu šokován, že se na EU útočí eh, na její sociální model. A eh, to je skutečně frontální útok. My přece potřebujeme sociální zaměření, to je správný postup, to musíme brát také v úvahu při společném vyjednávání je potřebujeme eh, strategii, ale ta, která se nám eh, navrhuje v radě, je asi ta nejhorší možná v dané situaci. Je to eh, velice nebezpečné pro celý evropský projekt. Já si opravdu dělám starosti, mám pochybnosti s tímto evropským projektem. Lidé budou váhat do poslední chvíle. Prosím, Eh, pane předsedo Van Rompuy, pane předsedo Barroso, eh, jednejme, jednejme prosím a nedopustme, aby spojenci pane Faráže eh, tady zvítězili. Děkuji. Na řadě je paní Sylvie Goulart z frakce ALDE. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, páni předsedové, ohledně e, závěrů Rady z prosince loňského roku dvě poznámky. Za prvé, krize má na Evropskou unii zcela e, mimořádný dopad z jednoduchého důvodu. Jsme právní e, komunitou ze své podstaty a proto je něco jako pravidla velice důležité. Nechci něco spochybňovat, nicméně tváří v tvář tak závažné krizi, jak to také bylo připomenuto panem předsedou, vládou, e, musíme přikročit k činům a ne se věnovat právním e, rozpravám. Vy říkáte, že ta aktualizace smlouvy je nutná, abychom ujistili trhy. Dovolte malou impertinentnost. Myslím si, že po radě v říjnu nebyly trhy nějak mimořádně uklidněny, takže e, buďte opatrní, když chcete uklidňovat trhy, ale každopádně, co by se stalo, kdyby nedošlo k této revizi smlouvy? Já přicházím ze země, která se musela dlouho vzpamatovat z traumatismu negativního referenda ohledně smlouvy. A už jste tam byl, pane Barozo, už jste byl na svém místě. E, občas je nutné e, přemýšlet, když člověk mluví o trzích. E, pořád se mluví o nějakých směnách, o změnách, o nějakém datu a pak co? Vy samozřejmě chcete jednodušený postup, aby doufáte, že to bude fungovat. Možná, když to projde, tak ujistíte trhy, ale neuklidníte neuklidníte eh, veřejnost, občany. Prostě je to mnoho povyků pro nic. Vy tady eh, měníte smlouvu z nějakých právních důvodů, ale ne proto, abyste přinesli odpověď občanům, kteří na určitou odpověď čekají. Eh, tady je prostě určitý balíček hospodářský a finanční se stávající smlouvou. My jsme s tím souhlasili, ale teď se nám říká, že smlouva se musí změnit. Jak vypadáme pak jako co? Když říkáme lidem, že se prostě smlouva může změnit, že můžeme v těch právních eh, věcech jít takovýmto těžkopádným způsobem, tak co to znamená pro lidi? Přitom rada z prosince chce, abychom práci zrychli. Já bych ráda, eh, abychom eh, také viděli radu, jak zrychluje práci, pane Van Rompuy. Jediný způsob, jak jít rychleji, je, abyste se přizpůsobili našim stanoviskům. Předseda přerušuje řečníka. Už jsem skončila, děkuji. Eh, Děkuji a nyní má slovo spolupředsedkyně Zelených, eh, paní Rebeka Harms. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo rady, pan Rompuy, pane předsedo Barroso. To, na co si nejvíce vzpomínám z poslední eh, rady, se nevyskytlo ve vaší bilanci a proto i já bilanci cuji jinak. Mně utkvělo v paměti zejména to, že ještě v průběhu bruselského zasedání šéfů států a hlav eh, a, a vlád eh, Moody's eh, skutečně snížila rating eurozóny. To je něco, podle čeho všichni vidíme, jak velké jsou naše dosavadní neúspěchy v nakládání s krizí, s níž se dnes musíme vyrovnat. A ten, kdo se zabývá eh, mezinárodním srovnáváním, ten také dobře zná čísla o eh, zadluženosti a ten se může pouze podivovat, jak úspěšně se nadále spekuluje proti euru. Země, která má mnohem větší problémy, eh, větší problémy než Portugalsko a Španělsko, totiž USA, zůstává zcela nepozorována eh, v rámci eh, tohoto velkého útoku ze strany spekulantů vůči euru jako měně. To je tedy současný stav věci. Já myslím, že jsme zahájili nový rok, na stole nám přibývají nové problémy nad rámec toho, co jsme předpověděli, že totiž nestačí to, co bylo e, rozhodnuto Evropskou radou. To by nás dnes mělo zabývat a zaměstnávat. Myslím, že jsme všichni již e, dnes rozpoznali, že v mnoha evropských zemích máme problémy, které souvisí s obrovskou zadlužeností i s soukromou zadlužeností a také již s neúnosnou veřejnou zadlužeností. Řada zemí v Evropské unii z toho vlastní eh, silou nevybřednou. Takže jak dále? My se domníváme, že eh, demontáž, respektive odbourávání státní zadluženosti, tak jako o to usilují některé země pod vedením Evropské unie a e, společnými usneseními, že teda toto samo o sobě není dostačující a že také země se dostávají na hranice toho, co je vůbec únosné a přijatelné. Je tudíž e, e, na místě se dohodnout nově, jak to má fungovat. Domnívám se, že například vývoj, který vidíme v Maďarsku, vysílá určité signály alarmu, poplachu o tom, jak tedy to dopadne, když se e, nůžky v Evropě příliš e, rozevírají. My musíme skutečně dbát mnohem více na sociální spravedlnost než dosud. Já výslovně říkám, že sektor bankovnictví musí být restrukturován. My nejsme přesvědčeni, že záchranou takzvaného Walking Dead dluhu lze tedy obhájit navyšování eh, dluhové zátěže eh, musím ještě zdůraznit i to, co řekla Madame Gula, totiž, že potřebujeme perspektivu, jak v rámci nové zelené dohody učiníme Evropu perspektivnější a jak v této krizové situaci nastavíme výhybky, výhybky pro nový vývoj. Evropa je krásná domovina a e, máme co dělat, abychom ji takto udrželi. Děkuji vám. Děkuji. Konzervativci a reformisté, pan Timothy Kirkhope. Pan Pánové předsedové, eh, Evropská rada přijala záhad, eh, eh, složné a velmi významné rozhodnutí. Nicméně souhlasím s předsedou Barosem, je třeba, aby tady fiskální disciplina v některých státech byla posílena, aby reformy mohly skutečně postupovat. V devalvace již nebude řešením pro státy eurozóny, bude zapotřebí reformovat ekonomiky. Jistě je to velice atraktivní návrh, nicméně eh, řada z nás se nenechala zmást. Některé členské státy byly schopny najít jiná eh, eh, řešení inflací kapitálu, nízkými úrokovými mírami a korektivními akcemi jiným způsobem a nebo zapracováním veřejných prostředků, které si vypůjčili do stávajících struktur. Samozřejmě my musíme najít řešení, jak e, tyto e, fiskální situace narovnat, ale zároveň se musíme opravdu věnovat e, reformě, ekonomické reformě, abychom vytvořili nové možnosti pro soukromé invest, investování a zajistili vyšší míru zaměstnanecké příležitostí práce. A tyto věci jsou nutné a nevyhnutelné, ale nesmí si musíme si uvědomit jednu věc. Dlouhodobé eh, řešení neznamená, že tady bude stát nabývat větší a větší síly. Je třeba, eh, aby tady byla možnost pro soukromý trh, aby se více eh, rozšířil. A proto strategie 2020 a inovativní postupy a zvyšování možností pro inovace jsou zcela zásadní. Jde opravdu o hodně, protože některé země země na světě, které se velmi derou kupředu, mají například úplně odlišné eh, eh, soubory hodnot než my. Pokud nebudeme eh, teď jednat, tak půjdeme dolů a musíme si uvědomit, že to je negativní pro naše hodnoty a pro budoucnost planety. Děkuji za vaši za váš projev a na řadě je Joe Higgins za sjednocenou levici. Tento mechanismus, o kterém se tady hovoří, je v praxi pouze nástrojem e, pro to, aby se eh, pomohlo evropským bankám eh, z důsledků jejich spekulací. Eh, pracující napříč Evropou budou muset zaplatit za nefungující finanční systém, za přehmaty evropského kapitalismu. Barroso van Rompuy, vy jste mi dnes řekli, určité věci. Řekněte mi, protože jste mi zatím tuto odpověď nedali, kam se posunuly ty miliardy eur eh, z pes daňových poplatníků, eh, kteří teď musí například v případě Irska nést na svých bedrech eh, dluhy, které vůbec nezapříčinili. To, co je intervencí IMF v Irsku znamená, že e, se tam lidé stávají vazaly těchto institucí. Vy ničíte naše služby, ničíte naší sociální tkáň, říkáte o sobě, že jste demokraté, ale přitom sloužíte finančním trhům, kteří vás vedou za nos. Tento e, nástroj finanční stability nám byl nadiktován trhy, je to zlý a zákeřný nástroj a my e, se k tomu postavíme ještě v případě referenda v Irsku, dřív než bude pozdě. Děkuji. Pan Nigel Farage co je nejobvykle užívané slovo v asociaci s eurem. Není to e, neúspěch, i když by to mohlo být, ale slovo stabilita. Všichni se ohánějí slovem stabilita po té, co nastoupí euro. Před desetiletím tomu tak bylo, ale teď je to e, slovo slučované s výrazem jako chaos a nesouhlas. A přitom se slovo stabilita i dnes znovu používá. Zaznělo z úst pana Barosa, pana Van Rompuje, my si budeme pořád jenom navzájem eh, poklepávat po rameni, že to v Portugalsku zase minulý týden vyšlo a přitom to byla Evropská centrální banka, která si koupila svůj vlastní dluh za peníze evropských daňových poplatníků. Tyhle věci prostě nefungují. Koho myslíte, že můžete vodit za nos, pane von Rui? Eh, v Portugalsku eh, šly ty částky opět hrozně nahoru a ve Španělsku se ještě vlastně nezačalo s řešením situace. Ten model prostě nefunguje a vy chcete tváří v tvář této skutečnosti jenom zvýšit eh, sázku. Eh, vy dva eh, si také chcete i nadále kupovat víc a víc svého vlastního dluhu. Vy vlastně eh, eh, krizi využíváte jako důvod pro to, abychom se všichni dostali do situace fiskální unie. Eh, této unii říkejme mrtvá unie. Pokud se vám to podaří, tak těch, ty země dostanete do hospodářského vězení, kde bude obrovsky trpět především každý pracující a e, někteří budou prostě na pořád platit obrovské e, finanční částky a úrokové míry. E, teď už je vlastně úplně jedno, co říkáte. Nikdo vám nevěří, veřejnost vás nepodporuje a já doufám, že vám trh nakonec zlomí vás. Next... Děkuji. Dalším řečníkem je pan Barry Madlener, nezařazený. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, za eh, všemi eh, těmito ehm, ušlechtilými slovy pana Barosa jsem ehm, vyslechl zejména ehm, eh, ten, to hlavní poselství, to znamená, bohaté země budou platit za ty chudší. Říkají nám, že musíme pomáhat, ale jak to nikdo neví. Musíme prostě vytáhnout peněženku. To se týká například nizozemských občanů, kteří mohou platit nyní nebo smí platit za ty slabší a chudší, kteří se vlastně podvodem stali členy eurozóny. Ale jak e, to má fungovat a co když se to nepovede? Jak se má podařit e, tento plán, když e, zdá se není možné, aby některé země typu Řecka zavedly svou vlastní původní měnu? To by byla asi nejlepší volba. Dále podmi- vytvářet podmínky pro růst a zaměstnanost. Jak to udělat? Prý tím, že vlády budou vydávat méně. To děláme v Nizozemí Slovensku A co dělá Evropská unie? Odměňuje nás ještě většími výdaji. Chtěli jste navýšit rozpočet EU eh, e o 6% a to zaplatí zejména nizozemský občan. I v tom jste velmi nevěrohodní. Co chci vlastně říci? Nizozemsko bude platit za slabé země, které vykazují slabý růst 27 miliard rizikového kapitálu z Nizozemska a to bude narůstat eh, každým rokem. 4,5 miliard čistého bude eh, Nizozemsko odvádět eh, Evropské unie, unii, která zase toto bude eh, transferovat těm slabším. Slabší eh, kurz eura způsobí také větší výdaje Nizozemsku. Je to nevěrhodné, děkuji. Já jsem příliš pozdě zaznamenal modrou kartu na adresu pana Faridže. Pana, pane Faridž, jste ochoten odpovědět? Ano, takže modrá karta, kolego, máte slovo. Normálně já hovořím svým mateřským jazykem, ale eh, aspoň někdy chci hovořit anglicky, obracím se na něj tedy anglicky, totiž pan Faráž zná odpovědi na všechny otázky. Eh, pane Faráži, alternativa, když máme 16, 17 až 20 různých měn, jako jsme měli v 90. letech, kdy eh, tehdy eh, eh, se zhroutila britská libra. Myslíte si, že to by alternativa, která by byla lepší, že by se zlepšila situace v Evropě? Žádný ekonom s tím, pane Faráži, nebude souhlasit. My bychom se vraceli do minulosti. My se teď zabýváme problémy Evropy dneška. Pane Faráže, vy si nikdy nekladete otázku, jak řešit současnou eh, situaci a jak ji řešit do budoucna. Vy máte příliš snadné odpovědi na velmi složité otázky. Prosím nyní o odpověď. Před deseti lety bylo snad řečeno, že ve stejné měnové eh, jednotě Německo a Řecko budou a nebudou moci fungovat, že to je vlastně vnucená měnová unie, kdy se vlády tváří, že vědí věci lépe než finanční trhy. V takových případech vlády vždycky prohrávají. Prostě ta situace je velice jednoduchá. Řecko, Portugalsko a Irsko se nehodí do této eurozóny. A prostě bylo by to být eh, tak řečeno, eh, pane Van Rampeji, kdyby tady bylo skutečné vůdcovství, tak by vznikl plán B a umožnil by těmto zemím, aby se vrátili eh, ke své vlastní měně a aby měli tedy komparativní devalvaci, která by jim umožnila vybřednout z těchto problémů. Děkuji. Prosím další řečníci. Jose Manuel García Margallo, dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, kdo si dnes přečetl noviny, může konstatovat dvě věci. My jsme tady v situaci eh, dluhu a evropská reakce je na to eh, vytvářet celou řadu různých opatření, které ale nejsou konzistentní dohromady. Eh, máme tady eh, evropský půlrok, máme tady eh, evropské vládnutí, máme tady dočasný či stálý mechanismus záchrany a také návrh eurobondu, který by zaplatil část dluhu. Dále je tady šokový plán Evropské banky pro řešení konkrétních problémů, plus všechno to, co navrhuje komise pro vnitřní trh. Tady je snaha eh, toto všechno eh, skloubit dohromady, udělat si eh, výsledný obrázek propojení různých opatření. Musí to být evropská koncepce, musí to být koncepce, která nerozdělí Evropu na dvě části. Nemusí, nemůže rozdělit Evropu na dvourychlostní Evropu. A musí to být dostatečně intenzivní, tak jak to odpovídá těm cílům. Je tady zapotřebí rozpočtovou disciplínu mít a mít nástroje, které nám umožní vybřednout z krize, která na nás dolehla. Eh, záchranný mechanismus, o kterém hovořil předseda Van Rompuy, došlo k prvnímu prohlášení, kde bylo řečeno, že i, součas, že i soukromí investoři by se na tom podíleli a na to protestoval předseda eh, nebo prezident Evropské centrální banky. Pak bylo řečeno, že se bude postupovat případ od případu, ale podle mm, jakých kritérií a kdo o tom bude rozhodovat, eh, jak budeme aplikovat aplikovat eh, kritéria eh, MMF. MMF eh, pouze v Argentíně v roce 2003 použil eh, takový mechanismus. Eh, to byla situace, kdy Argentína byla v tak strašně chaotickém stavu, ze kterého vůbec nebylo možné vybřednout. Máme tady opravdu mnoho otázek a já ještě přidám dvě otázky. Já bych dal určitý impuls euro, aby, byly, aby bylo, bylo možné, že, Evropské, že centrální banky budou investovat své rezervy. A ještě na to chci eh, doplnit, že jen tak bude možné zajistit růst eh, a zaměstnanost. Děkuji vám, dávám slovo paní Beres Pervanš. Pane předsedo, vy jste souhlasil s tím, že budete předsedat takzvané skupině moudrých, složené z ministrů financí z těch zemí, kde byla velká hrozba, že jim bude snížen rating kvůli jejich zadlužení. Bylo by možné tedy vytvořit takovou eh, radu moudrých eh, mezi Jean-Claudem Krišetem, eh, panem Barozo, paní Angelou Merkelovou. Vzniká obrovský chaos a to ukazuje, že skupina moudrých nebyla až tak moudrá. Máme zde krizi eura a potřebujeme zvládat euro tak, aby bylo ve službách evropských občanů a nikoli spekulantů. Vy jste souhlasil, že prostě se bude revidovat smlouva, protože se vám to hodí a to i v době, kdy naši Eh, předsedové říkali, že taková revize není nutná, potvrdil to také předseda eh, euroskupiny. Eh, pánové předsedové, vy tady vytváříte riziko, že se pustíme cestou, která nás povede příliš pozdě k cíli, který bude příliš malý. Prosím, uvažujte o moudrosti tohoto parlamentu. Potřebujeme mít takový přeskum, který by umožnil půjčky, které by umožnily ve vzájemnosti zvládat dluh, bohužel eh, by harmonizace fiskálních politik a další nástroje. Nechcete-li mít eh, takovýto přeskum smlouvy, prosím, uchopte problém eh, v plné své šíři a řešte to. Nenechte euro pouze plynout, plavat podle toho, co učí trhy. Děkuji. Děkuji vám, paní Beres, pan Martin Kalanen, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Pro evropskou ekonomiku je to velmi důležité jako pro celek, i když díky bohu eh, moje země není součástí eurozóny. Já vítám některé závěry Evropské rady. V poslední řadě to, že, Evrop, že státy samotné by měly být odpovědny za řešení svých problémů. Také vítám eh, opožděnou reakci eh, rady že totiž bod 1.2.2 je nevhodný pro řešení, je to teda nad rámec eh, kontroly mm, státu, ale v rámci přípravy tohoto mechanismu, který by měl vstoupit v platnost v roce 2013, bychom neměli opomínat, že stále ještě jsme v krizi, situace stále je ještě velice vážná v řadě členských států. Portugalsko určitě bude čelit eh, potížím, možná Španělsko, možná i Belgie, ale co je eh, zejména znepokojivé, pokud jde o mě, je dopad na, na eh, demokracii v těchto zemí. Tyto země se stávají jakými si ekonomickými protektoráty pod vládou pana Barosa, pana Van Rompuje. Eh, to znamená, že rozhodnutí, pokud jde rozhodnutí činěna národním elektorátem o ekonomice, mají eh, velice slabou účinnost. Jsou pod kontrolou Bruselu a mezinárodních finančních institucí. Jakmile překonáme tuto této krizi musíme opět se snažit o obnovu demokracie v těchto zemích a obnovu vůle voličů těchto zemí, aby opět byli oni e, vlastně řídili e, národní hospodářství v těchto zemích. Děkuji. Na řadě je Miguel Portas na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V politice e, existují rozumná opatření, opatření chybná, a pak opatření málo příjemná. Je normální, že dochází k evropskému veřejnému dluhu, i když si to paní Merkelová nepřeje. Je rozumná, že Evropa chce toto využít. Paní Merkelová si to nepřeje, ale co není příjemné, je slyšet zprávu, že IMF a e, Evropský fond využijí jedné části nakoupené svrchované, e, nakoupeného svrchovaného dluhu e, u nějaké soukromé banky, konkrétně s v Portugalsku za, mnohem, e, za velmi nevýhodných podmínek, poté co se tato banka dokázala opatřit e, finanční prostředky za podmínek velmi výhodných. A já se ptám, jak dlouho to bude trvat, e, než přestaneme znárodňovat soukromé dluhy, jak dlouho bude trvat, než daňoví poplatníci a penzisté budou platit bankám. Mario Borgecio na jednu minutu. Děkuji, pane eh, předsedo. Ve Spojených státech eh, eh, zákon stanovuje Fedu, aby zveřejňoval informace o poskytovaných finančních pomocích a je to subverzivní žádat stejná transparentní kritéria. Možná, že tady je nějaké super lobby finančního charakteru, které tomu brání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 nejbohatší státy drží v rukou ty nejchudší, zadlužené. A já se ptám, zdali jsme schopni toto uznat. Euro je téměř před bankrotem. A jak nutit státy se slabou ekonomikou, aby ho dále užívali? Je to přijatelná politika? Tato měnová politika, která je centralizovaná, je přijatelná pro státy, které mají tak různá, eh, různé pozice. Samotný trž Babiše, eh, který eh, říká, že je tady riziko eh, nesolventnosti, mluví o těchto rizikých, rizicích a hovoří se o nových zátěžových testech pro velké bankovní ústavy. Předseda přerušuje řečníka. Na řadě je pan Kasulides na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Politické sdělení z posledních eh, rozhodnutí summitu Evropské rady eh, jde právě směrem eh, k vyřešení e, určitých e, problémů na finančních trzích. Je řečeno, že Evropská unie udělá vše, co bude možné, aby eurozónu ochránila. E, ať už jsou diskuze jakékoliv, ať už finanční nástroj bude muset zdvojnásobit kapitál a získat právo kupovat eurobondy, ať už se jedná o to, že se po roce 2013 bude, mož, bude možné ty eurobondy prodávat, vyjednávat, tak to jsou prostě myšlenky, které nelze eh, eh, prostě vyloučit pro žádný členský stát. Tady jde o načasování a o způsob, jak se to vše provede. Ať sdělovací prostředky a analysté nechovají žádné iluze Eh, ohledně toho, co je zapotřebí eh, a co Evropská unie bude muset prosadit. Co se eh, týká mechanismu finanční stability. Rozhodnutí rady stanovuje, že tento mechanismus musí být aktivován tehdy, pokud to bude nevyhnutelně nutné, aby byla zachována stabilita eurozóny jako celku. Jako člen z malé členské země bych chtěl získat záruky, že země jako Malta, to Kypr, Estonsko či Slovinsko budou také začleněny, protože pokud budou v problémech, eh, tak možná nebudou nevyhnutelně nutné pro eh, stabilitu jako takovou. Děkuji. Eh, na řadě je paní Anny Podimata. Na jednu minutu. Vážený pane předsedo, musíme uznat, že od začátku krize Evropa, i když je eh, politicky avantgardní, přijala určitá opatření eh, po před více než rokem pomohla Řecku a nyní je rozhodnuto vytvořit stálý nástroj pro stabilitu. Tedy byl učiněn krok před, ale jsou zde stále tlaky eh, trhů a všechny tyto tlaky, které postihují různé země, eh, ukazují, že veškerá opatření byla zatím příliš roztříštěná a nedostatečná a nepo, ne, neumožnila vyřešit eh, krizi. Potřebujeme mít eh, opravdovou evropskou reakci na krizi to nemůže být pouze v odpovědnosti členských států. Ty samozřejmě se snaží ozdravit své ekonomiky, své finance. Pane předsedo, Evropský parlament v jednom usnesení schváleném před několika dny se obrátil na Evropskou komisi a vyzýval ji, aby e, okamžitě reagovala a vypracovala e, studii, která by posoudila tyto věci. Děkuji, paní Figueiredo. Děkuji e, vám, pane předsedo. Dostáváme se nebo absolvovali jsme eh, Evropský rok boje proti chudobě. Ptám se, zda rada učinila vyhodnocení tohoto roku. Jestliže ta rada učinila, pak eh, by musela konstatovat, že nikdy se chudoba tak nerozvinula jako právě během tohoto roku. 100 miliony chudých roste nezaměstnanost, jsou tu nerovnosti, eh, také sociální vyloučení. Na druhé straně zisky finančních a hospodářských subjektů rostou jsou a e, ty se řídí orientacemi ECB i radami EK, e což pak proto máme eurozónu. Je zde vytvářeno vydírání e, vůči určitým zemím, vůči vládám, které pak musí čelit velkým protestům občanů. E, vlastně tyto vlády pak e, e, násilně zasahují vůči odborářům, jako to bylo včera v Portugalsku. My si přejeme jinou Evropu, Evropu sociálního pokroku, kde se bojuje za práva občanů. Chci říci, že budeme na straně pracujících. Děkuji, pan Mitchell, minuta 30. není přítomen? Není přítomen. Takže pan Kelem, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. S radostí mohu konstatovat, že dnes je 19. den eh, členství Estonska v eurozóně, ale Estonsko se na to připravuje již od eh, přistoupení k EU. Eh, dokonce i návrh euromince byl předmětem ehm, ehm, šestiletého uvažování. Nicméně přistoupení k eurozóně není otázkou individuální obce, je to šance získat více solidarity a společné odpovědnosti a aktivního přínosu přínosu ke stabilitě kontinentu jako takového. V době ekonomické krize jsou morální hodnoty a etika jako taková mm, e, čím dál tím důležitější. Vidíme, že ekonomický potenciál sám o sobě nestačí. Stěžení je, zda konkrétní země mm, a bude mít důvěru, že je ochotna a schopna plnit své závazky včas a e, e, že se zapojí a zapojila do vážných strukturálních reform. Vítám skutečně skutečnost, že Rada se shodla na zavedení Evropského stabilizačního mechanismu, ale praktická cesta k evropské stabilitě a růstu je napřed dovršit jednotný trh, zejména evropský jednotný digitální trh, který by měl být integrován do um, cestovní mapy um, jednotného trhu a také Evropské digitální agendy. To může být skutečná šance podpořit evropskou konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. Evropští občané očekávají od nás, že ulehčíme podnikání v digitální sféře, kdy operace jako elektronické platby a identifikace budou srozumitelné a transparentní a koherentní. Jednotný digitální trh také vyžaduje úsilí o rozvoj trhu služeb. Děkuji pane kolego, za projev a nyní má slovo pan Jean-Pierre Ody v rámci procesu Catch the Eye. Máte slovo, prosím, jedna minuta. Merci, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Evropské rady, předsedo Evropské komise, dvě poznámky ohledně rozměru toho mechanismu pro řízení krizí. E, pro země, které nejsou v eurozóně, tady se vlastně jedná o dvě kategorie. E, Spojené království a Švédsko, které euro přijímat nemusí a další státy, e, což znamená tedy 25 států se členy eurozóny. Já navrhuji, aby tyto země, které jsou s eurem propojeny či budou, byly předmětem specifického mechanismu, což zatím není. Pak ještě národní parlamenty. V jednodušeném postupu nejsou národní parlamenty začleněny mimo ratifikaci. Navrhuji, aby dobrovolně byly národní parlamenty integrovány do procesu konzultací, protože tady je problém toho, kdo bude dělat politickou kontrolu budoucího mechanismu. Bude to Evropský parlament či národní parlamenty. Jelikož nemáme eh, parlamentní dimenzi eurozóny, tak vlastně nevíme, jak jak politicky budeme kontrolovat tento mechanismus. Toto je téma, které vám předkládám. Děkuji. Na řadě je kolega Roberto Gualtieri na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Evropské rady, myslím, že tady existují dva problémy tváří v tvář modifikace článku 136 smlouvy. Je to institucionální problém. Článek 3 smlouvy o fungování Evropské unie hovoří o politice eh, eh, měnové, tam je to výhradná pravomoce a ve článku 2 se hovoří tam o tom, že to může být tedy realizováno členským členskými státy, pokud je to povoleno Unií. Je to tedy ne zcela jasné, eh, když reforma, o kterou vlastně ve smlouvě jde, potřebuje ještě aktualizaci smlouvy. Eh, takže tady jde o to, eh, zda bychom se neměli věnovat spíš těmto článkům než článku 136 či 350 šest. Teď si představme 27 procesů ratifikace. V případě, že by jeden z nich se zadrhl, tak by bylo obtížné najít nějaký plán B pro euro. A já si kladu otázku, zda si Evropská rada uvědomuje, že takto je budoucnost eura ohraž, výrazně ohrožena. Další kolega na jednu minutu, prosím. Kolega Pelc. Děkuji, pane předsedo, pane eh, předsedo, otázka stability eura a řešení krizového mechanismu, eh, to jsou nejoperativnější úkoly, které stojí před námi růst, který bude vytvářet novou zaměstnanost a sníží e, dluhy, e, s tím e, musí souhlasit každá členská země. Ale řešení těchto úkolů nám nesmí zabránit v tom, abychom odsouvali na vedlejší kolej strategické otázky, například inovaci, což se v prosinci stalo. Na nadcházejícím summitu v únoru bychom pak mohli učinit tato důležitá strategická rozhodnutí v důležitých otázkách typu energetiky. Maďarské předsednictví eh, začalo s přípravou energetického summitu. Eh, důležitá pravidla o zemním plynu byla stanovena již v loňském roce. Pane předsedo, uklidněte nás v tom, že se nestane, že by téma energetického summitu bylo zastíněno eh, starostmi o eurozóně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak víme, je to po druhé, co tato během této hospodářské a finanční krize, eh, co musela vláda Spojených států intervenovat, aby pomohla dvěma velkým eh, bankám, které zbankrotovaly. Eh, šlo o částku 27 miliard pomoci bankovnímu systému. A přes tato opatření ekonomika potřebuje ještě další pomoc. A aniž by vláda váhala, tak nedávno nabídla 600 miliard dolarů eh, v odpověď na eh, tuto situaci. Je zřejmé, že eh, Spojené státy prostě postupují tímto způsobem a eurozóna zůstává věrná svému principu disciplíny, rozpočtové disciplíny. A to pak samozřejmě umožňuje různé typy útoků, spekulací, především proti těm nejzranitelnějším zemím. Pane předsedo, já navrhuji, abychom se zabývali možností eh, dát do eh, eurozóny více peněz. Eh, děkuji. Pane předsedo, já chci říct, že tady je Damoklův meč, který visí nad Evropou. Ekonomická krize, rostoucí nacionalismus, e, to jsou dva jevy, které se navzájem podporují. E, Stephen Hughes za SNAD e, se ptal, zdali by by Evropa neměla změnit eh, postup, eh, neboť eh, jinak tady hrozí noční můra. To je přesně to, co před sebou vidíme. A co sociální Evropa je velice zvláštní, že jsme tak slabí, protože v tuto chvíli nejde pouze, nejde dokonce ani o otázku, zdali je to trh či politika, kdo je navrh. Teď už se rozprava přesunuje přímo do ulic a různé ex extrémní skupiny a ultrapravicové skupiny přejímají veslo. Takže e, sociální Evropa, to by mělo být na e, vrcholu agendy Evropské komise a zdá se, že tomu tak není. Na řadě je pan Kelly na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jako ostatní eh, eh, jako na rozdíl od ostatních řečníků bych chtěl poděkovat eh, oběma předsedům za to, že jsou alespoň proaktivní v této krizi a že přicházejí s opatřeními, které doufejme budou úspěšná do budoucna. Ti prostě Eh, buď budou vnímáni jako hrdinové nebo jako zlí mužové. Každopádně doufejme, že jim budeme moci eh, časem poděkovat za tuto eh, strukturu, za tato opatření. Co se týče mé vlastní země, tak tady eh, samozřejmě víme, eh, jak se věci měly, bylo to špatné vládnutí. Doufejme, že za pár měsíců tady bude nová vláda a nastane politická stabilita. Eh, oba předsedy bych chtěl požádat, aby přemýšleli na snížení úrokových měr, protože to je zase opatření, které by nám pomohlo. Děkuji. Děkuji. A prosím pana předsedu Evropské komise. Děkuji vám, pane předsedo. E, za prvé, tato diskuse ukázala, jak složitá je krize a jak složité je na ní reagovat. A jednu věc bych chtěl říci, zejména některým, což je většina ve vašich řadách, e, většina, která sdílí evropské ideály a potřebu evropské reakce, že bychom se neměli nechat rozdělit eh, odlišnostmi, rozdíly. Někteří z vás řekli, že tady je opravdu velká výzva, či dokonce přímo hrozba pro Evropu. A během diskuse jsme tu hrozbu skutečně i viděli. Slyšel jsem některé nacionalistické eh, komentáře a já opravdu eh, nejsem připraven slyšet takové eh, komentáře v Evropském parlamentu. Byla to sice menšina, ale přece jen tady zazněly. Eh, je tady de facto snaha prohloubit rozdíly mezi Evropany, mezi takzvanými bohatými a takzvanými chudými Evropany. A ti, kdo takto hovořili, Eh, kteří se vyslovali proti evropské solidaritě a kteří se snažili ještě zvýšit propast mezi bohatými a chudými, ehm, eh, ti mohou dostat takovouto otázku. A kde jste byli vy? Kde jste byli vy, když eh, vaši zemědělci Eh, dostávali peníze z evropských fondů, aby mohli vytvářet kompetitivní eh, evropské eh, zemědělskou politiku. Kde jste byli, když tady evropské peníze pomáhaly rozvíjet vaši zemi? Kde jste byli, když Evropa vytvořila vnitřní trh, jednotný vnitřní trh, kde se mohou prodávat vaše výrobky po celé Evropě? A kde jste byli, když Evropa byla základem eh, prosperity a růstu eh, vašich zemí po válce. Pouze eh, sobecký krátkozraký názor může vést k takovýmto projevům proti evropské jednotě. A já myslím, že to je vážný problém. Já bych chtěl apelovat eh, na ty, kdo sdílejí evropské eh, ideály. Buďme jednotní, eh, prosím, snažme se reagovat společně. Jsme-li seriózní, musíme přiznat, že tady skutečně je zapotřebí konsensus a někdy není jednoduché konsensu dosáhnout v EU, která má 27 členských států a v eurozóně, která má teď 17 členských států. Já velmi vítám Estonsko jako nového člena. V tomto procesu rozhodování eh, to věru není vždycky jednoduché, protože respektujeme princip eh, demokracie a máme tady eh, vlastně mnoho institucí na evropské úrovni plus 27 členských států. Takto tedy apeluji. Apeluji na všechny ty, kdo sdílejí evropské ideály. Prosím, Eh, nenechme se odradit tím, že tady jsou určité odlišnosti eh, v orientaci. Pane Stefane Hughes, já eh, myslím, že je třeba jasně říci, co je nejlepší způsob, jak podpořit vlády, jako třeba řeckou vládu, španělskou vládu, portugalskou vládu, tam, kde vládnou členové naší politické skupiny, Prostě máme jen říci, eh, tyto reformy jsou proti eh, evropským hodnotám. Potřebujeme eh, reformy v Evropě. Potřebujeme je, to je realita. Když se zeptáte pana Papandreu, nebo premiéra Zapatera nebo premiéra Sokrata. Eh, co plánují? Oni plánují přesně toto, reformy a dokonce v nich jdou eh, dost, dost daleko. Nejlepší způsob, jak podpořit statečné úsilí všech těchto eh, našich členů, je prostě hovořit pravdu. V těchto podmínkách hospodářské soutěže, kde tady jsou velké tlaky některých nově rostoucích ekonomik ve světě. Buď se přizpůsobíme, nebo eh, eh, ohrozíme sociálně tržní model ekonomiky eh, a ohrozíme tím i práva a pracujících. A já bych chtěl říci ještě něco víc a odpovím také vám za chviličku. Já jsem nezapomněl na vaše otázky. Já si myslím, že je velice důležité abychom respektovali principy sociálního dialogu. Řekl jsem to včera a říkám to dnes znovu. Ale když eh, takové eh, konzultace eh, o reformách neprovedeme, ztratíme důvěru, tím ohrozíme růst a bez růstu ohrozíme také pracovní místa našich občanů. Vážení občané, vážení zástupci Irska, já eh, myslím, že se ozývají hlasy, že velké problémy Irska eh, vznikly vinou Evropy. Já vám chci říci, že naopak tady vznikly problémy následkem nedostatečné eh, kontroly, nedostatečného monitorování fiskálních problémů v Irsku. Evropa naopak se snaží přinést řešení, snaží se podpořit Irsko, ale ale Evropa nevytvořila fiskálně ne- nezodpovědnou situaci. Nechovala se Evropa tímto způsobem, že vznikly problémy a přesto je Evropa připravena podpořit Irsko. My přece víme, kde ta odpovědnost spočívá a je důležité pro ty z nás, což je jasně většina, kdo věříme v evropské ideály, pro ty z nás je důležité udělat co nejvíce pro to, abychom eh, pomohli Irsku a dalším. Dále otázka míry ambicioznosti eh, ze strany eh, komise. My jsme určitě zastánci té nejambicioznější pozice v naší reakci. A právě proto komise je připravena podpořit opatření, která někteří z vás navrhují. Ale žijeme v situaci, kdy eh, eh, prostě prožíváme krizi. V takovéto době krize a nestability trhu je zejména důležité, abychom Eh, přispěli tím, že vznikne konsensus mezi členskými státy. A samozřejmě de facto eh, jsou tady určité odlišnosti v názorech, jak řešit krizi. Otázka přeskumu smlouvy. Komise od začátku říkala, že je možné eh, pracovat s touto smlouvou bez její revize. Ale Tady je zapotřebí jednomyslnost a nejméně jedna členská země říkala, že je zapotřebí eh, provést přeskum a revizi eh, smlouvy a že je třeba vytvořit stálý nástroj pro stabilitu. A tedy eh, komise podpořila tento návrh na velmi omezenou revizi smlouvy. A nyní se začínáme dělit ve svých názorech. Jsme rozděleni v názorech na tuto věc. Já si myslím, že je důležité, abychom se dohodli na omezené revizi smlouvy. Někteří by chtěli jít ještě mnohem dál, eh, někteří by chtěli jít mnohem dále v restrukturalizaci a v komunitárním eh, postupu, ale my musíme být velice odpovědní v tomto konkrétním eh, okamžiku a musíme se snažit mít opravdu nejambicioznější, nejvyšší možný společný jmenovatel. A právě proto chci opět říci, že některé návrhy, které jsou předkládány, jsou eh, jistě zajímavé, ale není možné v této chvíli pro ně získat konsensus. A komise je velice um, ochota naslouchat všem těmto návrhům. A konečně všichni tady musí přispět. Já nemám rád takovéto dělení na eh, staré a nové země, na chudé a bohaté země. V Evropě všechny státy mají stejnou důstojnost a rozlišování eh, mezi státy, rozdělování států, to jsou velice nebezpečné myšlenky pro evropský projekt. Co bychom tedy měli dělat? Jak bychom měli postupovat? Měli bychom žádat od těch členských států, které jsou ve zranitelné pozici, aby udělali vše, co je jen možné, aby obnovili důvěru v jejich ekonomiku, aby obnovili eh, eh, fiskální eh, situaci, odstranili nejistoty Nepomohli bychom jim, kdybychom říkali, že prostě je možné vyhnout se eh, obtížím, že není nutné říci pravdu. Solidaritu těmto zemím ovšem projevit musíme a ta spočívá na pravdivém posouzení eh, situace. Vytvořit stabilní eh, situaci v eurozóně, to je prostě ta jasná otázka. My ještě nemáme za sebou tu nebezpečnou zatáčku, ještě ji máme stále před sebou a ta je důležitá důležitá pro všechny eh, Evropany. To vyřešíme pouze tak, že budeme jednat, nikoli eh, nečinností. Musíme vyslat ty velice důležité signály, ale mm, to je důležité pro celou situaci. My všichni se musíme zavázat eh, k silnějšímu vládnutí v eurozóně i v celé EU. To něco znamená. Trhy to po nás chtějí, eh, když je tady určitý problém ve vnímání situace, jak rozhodovat a jak provádět přijatá rozhodnutí. Potřebujeme mít silnější vládnutí, eh, potřebujeme mít lepší koordinaci politik v celé EU a v podstatě musíme se tady zavázat k principům solidarity i odpovědnosti. To eh, není pouze otázka odpovědnosti, ale je to i otázka solidarity. A naopak, není to pouze otázka solidarity, je to také otázka odpovědnosti. Jen tak dosáhneme stability a stabilita je základem pro naše budoucí prosperitu. Děkuji vám za pozornost. Eh, Děkuji. Na řadě je Pan předseda Van Rompuy, prosím, máte slovo. Eh, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve dovolte pár pozitivních eh, připomínek. Omlouvám se, eh, že jsem občas takto pozitivně naladěn. Za prvé, eh, hospodářský růst je teď mnohem větší, silnější, než eh, jsme se domnívali před pár týdny či měsíci. Mnohem silnější. V některých zemích nezaměstnanost klesá. Kdo by to pomyslel v roce 2008 či 2009? Eh, pro Evropskou unii obecně od roku 2010-2010 2011 eh, bude zaměstnanost růst po krizi, která je nejvýznamnější eh, za 70 let. A opakuji, to je fenomén, na který jsme opravdu nebyli připraveni ještě před pár měsíci a přitom je to skutečností. Samozřejmě, krize existuje, ale naše společná měna, eh, měna společná 17 proti státům je stabilní do té míry, že vůči dolaru si teď stojí na 1,30 a byl také čas, kdy to bylo 0,85. Nikdo eh, eh, přitom neříkal, že je euro v nebezpečí. Tváří v tvář eh, situaci na jiných kontinentech a měnách máme naší vlastní bilanci vyváženou, vyrovnanou a tváří v tvář jiným velkým státům máme deficit rozpočtový, který činí polovinu toho jejich. Takže opakuji, Evropa má euro a euro je stabilní měnou. To jsem chtěl zdůraznit ještě dřív, než se budu zabývat dalšími věcmi. Jistě, všichni si uvědomujeme, že musíme jít předu, ale zároveň je třeba si připomenout jednu věc, a já jsem o tom hovořil, když jsem e, zde byl mezi vámi naposledy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, e, tato krize eurozóny je skutečně spíše krizí eurozóny než eura jako takového, e, ale ona vlastně z kraje nebyla konfrontována žádnými nástroji. My jsme nic neměli, museli jsme se s tím vyrovnat přímo v terénu ženu. Je to kolektivní odpovědnost, ale zároveň to také e, dokládá, proč jsme nepostupovali tak rychle, jak jsme z kraje chtěli a tak rychle, jak si situace vyžadovala. Ale neměli jsme nic v rukou. Měli jsme pakt růstu a stability, který ovšem nebyl dodržován. Nebyl tady žádný makroekonomický dohled, neměli jsme žádné krizové mechanismy, ani dočasné, ani stále a neměli jsme silné instituce, které by zaručovaly finanční dohled. Všechno jsme museli tvořit na kolenu eh, v, dobí, eh, v období eh, plné krize a je to kolektivní odpovědnost. Někteří z vás říkají, je to příliš málo a přichází to příliš pozdě. Too little and too late ale vzhledem k tomu, že jsme neměli e, téměř žádné nástroje, tak to skutečně e, vysvětluje, že nejsme ve struktuře e, too little and too late, ani ve struktuře step by step. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Někteří z vás řekli ano, ale krize není pod kontrolou. Podívejte se, dejme tomu, na vývoj na trzích ale zároveň a s jedním dechem e, jiní a někdy vlastně ti samí, jako v tom prvním případě, říkají, nemůžete si věci nechat diktovat trhem. Takže pozor, buď jeden nebo druhý argument. Někdy to totiž není dost koherentní, co slyšíme. A teď k těm opatřením, která jsou přijímána. Jistě, musí se začít eh, ve členských státech s určitými reformami. A nejenom v těch zemích, které čelí problémům, ve všech členských zemích. Jedná se o reformy, které by měly uvolnit eh, potenciál zaměstnanosti, potenciál růstu. Samozřejmě, reformy jsou často bolestivé a jistě je zapotřebí pracovat opravdu velice obezřetně na tom, aby e, ty náklady e, v uvozovkách nesli spravedlivě všichni ale některé velké země, které teď e, rychleji z té krize se dostávají, jsou zeměmi, které ve svých vlastních řadách přijali před nějakými pěti, šesti lety velmi tvrdá opatření. A tehdy se ta opatření eh, setkávala s velkým odporem, eh, s sociálními důsledky, ale ono to přineslo své ovoce, přineslo to své ovoce v eh, oblasti růstu a e, zaměstnanosti. Takže je třeba tyto obtížné reformy realizovat, ale je třeba obezřetně dbát na to, aby to, to úsilí bylo dobře, dobře e, vyvážené a vyrovnané napříč zeměmi. Takže národní státy, e, členské státy musí provést reformy, ale ty reformy musí vést také Unie jako, celé, jako taková a eurozóna především. A to zároveň vyžaduje je, aby tady co nejdříve vzniklo to hospodářské vládnutí. Rozhodli jsme se, že ustavíme task force. Máme tady šest návrhů ze strany komise předložených parlamentem. Doufáme, že dospějeme ke schodě všech, kteří jsou součástí toho spolurozhodovacího procesu. Je to celé velice urgentní. Pokud by bylo nutné jít ještě dál v rámci eurozóny, co se týká konvergence hospodářského rozvoje, hospodářské politiky, tak to prostě udělat musíme. Pokud tak můžeme učinit prostřednictvím dohod mezi zeměmi v eurozóně, tak je třeba na tím přemýšlet, ale ne pouze to, je třeba nad tím konkrétně pracovat, abychom tyto věci mohli dokončit v následujících týdnech a měsících. Opravdu je možné, že budeme muset jít dál eh, v eurozóně, než eh, jak stanovuje Task Force a než jak eh, to obsahují návrhy komise. Protože když máme společnou měnu, tak je prostě zapotřebí více společné hospodářské politiky a sladěnější hospodářský rozvoj eh, členů eurozóny. Zapomněli jsme na, strukturovanou, eh, na strukturovaný hospodářský růst? Ne. Přesně uprostřed krize v březnu jsme se rozhodli o Evropské strategii 2020 a přesně proto budeme na únorové radě za pár dnů diskutovat a rozhodovat o politice inovací a energetiky, protože mezi všemi problémy eh, s krizí nesmů, nesmíme zapomenout na dlouhodobější perspektivy, na strukturální perspektivy růstu a zaměstnanosti. A zase z toho velice krátkodobého hlediska chci říct, že připravujeme globální globální přístup eh, k posílení nástrojů, které byly vytvořeny v roce 2010 pro eh, řešení krize. Takže agenda je jasná. A můžeme postupovat rychleji? Ano, ale řekl jsem vám, že tady jsou dvě překážky, či byly tady dvě překážky na této cestě. Za prvé, jsme opravdu museli vytvořit všechno v terénu. A za druhé, protože jsme v demokratické prostředí, je třeba jít cestou konsensu 27 členských států, 27 demokracií. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ti, kteří podporují evropský projekt, jsou výraznou většinou většinou v tomto Evropském parlamentu. Takže e, nebojujme tady e, mezi sebou o to, kdo je větším Evropanem. Myslím, že tady je čím dál tím větší rozdíl mezi těmi, kdo podporují evropský projekt a těmi, kdo tak nečiní. Ale co si myslím, že je důležité, je ta tato skutečnost. Přes všechny problémy se musíme držet určitého směřování, určitého cíle, určitého, určité orientace. To je mnohem důležitější než oddělené kroky. Jde o společnou vůli pracovat směrem k evropskému projektu. Ta je zásadní a ta byla znovu zopakována během zasedání Evropské rady v prosinci. A právě tímto postupným eh, post, eh, přístupem krok po kroku se k vě, eh, cíli dostaneme. Já jsem přesvědčen, že jdeme správným směrem, jsem přesvědčen, že tady je společná vůle, jsem přesvědčen, že se nám nakonec dílo podaří. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaši zprávu. A příští zasedání Evropské rady se uskuteční 4. února a poté si vyslechneme e, další zprávu pana předsedy pan Rompoje. Tímto uzavírám e, naši debatu a než přistoupíme k dalšímu bodu debaty, totiž plán činnosti maďarského předsednictví rady, si uděláme pouhé dvě minutky přestávky.